období prezidenta Butefliky, ale žádají ještě i více. Žádají, aby se naplnili sny a naděje celé generace Alžířanů, eh, kde 40 eh, eh, obyvatel je mladších 25 let a kteří zůstali celou dobu úplně vyloučeni z procesů politických či ekonomických v této země. A e, dnešní e, e, úřady, dnešní vedení Alžírska odpovídá za tuto krizi. A my přece chceme respektovat, konat a podpořit. Musíme naslouchat legitimním požadavkům na změny, na reformy, na svobody, na práva a konat, abychom umožnili tomuto režimu odejít a umožnili mu nastolit demokratické změny. Děkuji vám, pane Lopezi. A slovo má Francisco Milan Mon. Děkuji, paní předsedkyně. Alžírsko je velice důležitá země pro Evropskou unii a prožívá velice důležité okamžiky. Jak všichni víme, tato země prošla složitými 90. lety, kdy se rozvíjely teroristické činy a byly tady mnozí mrtví. E, teď je jiná etapa, etapa prezidenta Bouteflika, který už má být popáté zvolen prezidentem. Alžírsko je v jakési fázi přechodu a podle mého názoru eh, by eh, tato věc měla eh, rozhodně být inkluzivní, jak je tady stále opakováno. Alžírsko by mělo mít možnost změny, změny, kterou požadují demonstranti v ulicích, změny, které vyžadují lidové protesty, které probíhají míru milovně, a to zdůrazňuji. Eh, není tady žádné násilí zatím eh, a není tady snaha destabilizovat zemi a to je důležité. Jde o to vyhrát budoucnost. EU je velice eh, pozorná k tomuto procesu. My musíme nabídnout naši spolupráci, budou-li chtít takovou spolupráci ze strany Alžířanů. Mělo by to být inkluzivní, demokratické, mírumilovné, aby to naplnilo naděje do budoucna. Děkuji. Děkuji. Eh, pane Milan Mone, a nyní má slovo kolega Freund. Děkuji, paní předsedající. Už se tady uh, hodně uh, hovořilo o Alžírsku samotném a já bych teď řekl slušně něco k Evropské unii. Letají říkám, uh, Syrie nebude poslední země, kdy jsme jako Evropská unie selhali. Alžírsko se také dostaví. Tam s třesoucí se rukou, eh, eh, šedý eh, mm, šéf státu drží poklici nad vařícím se hrncem a my jenom přihlížíme. Nedokážeme si představit, co se stane, když tam vzplane občanská válka. Mají tam 40 milionů obyvatel. Kdybychom před 8 lety měli sebevědomou zahraniční politiku a diplomaticky jsme se tam vložili, tak bychom eh, si eh, eh, ušetřili toho sobě a lidem Sýrii hodně a apeluji na všechny šéfy států a vlád. Potřebujeme silnou Evropu a to jde jenom pokud bude zachován nebo bude ukončen princip jednomyslnosti v zahraniční politice. Lidé v Evropě a v Alžírsku nám budou za to vděční. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A, a nyní e, začínáme s každý AI. Máme tři žádosti do debaty a, a mohu je vzít všechny. Nejdříve dostává slovo pan Pospíšil. pane předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal celou rozpravu ve které jsme vymezili dost jasně naši politickou pozici

Děkuji. A teď dostává slovo e, pan Gomaní Gomez. Máte slovo. do do Sahara e, Evropa, která si myje ruce nad konfliktem v západní Sahaře, e, čkoliv má určité historické odpovědnosti, nemůže se tvářit, že nevidí, co se odehrává v Alžírsku Eh, to jsou události, které mají velkou důležitost pro nás, pro všechny. Evropa musí vidět, že alžírský lid je v ulicích míru milovně a protestuje proti možnému pátému eh, mandátu Butefliky, proti gerontokracii za upřímné změny. My nemůžeme mlčet, nemůžeme se dívat někam jinam, dívat se stranou. Musíme se jasně postavit bok po boku alžírskému lidu a říci, že se solidaritou podporujeme jejich požadavky demokratických reform, protože evropská podpora může být rozhodující aby se, věd, aby se víno nezměnilo v ocet, jak se to někdy stalo v eh, zemích arabského jara. Eh, alžírský lid je mladý, požaduje inkluzivní vývoj, prosperitu eh, a eh, to přece jde ruku v ruce s naší vlastní prosperitou a jejich bezpečnost jde také ruku v ruce s naší bezpečností. Děkuji vám a nyní má slovo kolego Faria. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Před několika týdny tady začala, začaly sociální protesty. A to proto, že prezident Buteflika se jako kandidát ucházel o pátý mandát prezidenta. A 18. E, dubna měly proběhnout volby a vlastně pak bylo rozhodnuto, že volby nebudou, ale že bude mandát Butefliky pokračovat dál. To všecko vedlo k dalším protestům. Příslušný článek ústavy eh, může být použit, aby eh, byl prezident Buteflika požádov, považován za neschopného, eh, ale je tady možná i velká krize. může dojít k destabilizaci celého regionu a mít to velmi vážné důsledky také z hlediska eh, nelegální migrace do Evropy a i ohrozit dodávky eh, zemního plynu. Mírové protesty probíhají, je třeba, aby mohly svobodně dále probíhat a je třeba zabránit tomu, aby situace nevedla k dalšímu fiasku um, arabského jara. Děkuji. Adesso la parola Eh, Děkuji a dávám slovo panu komisaři Hánovi jménem místo předsedkyně a vysoké představitelky eh, paní Mogherini. Děkuji. Pane předsedo, budeme i nadále pokračovat v monitorování vývoje a situace v Alžírsku, což je náš klíčový partner. Doufáme, že situace zůstane i nadále pokojná a že vyjde, že legitimní aspirace alžírského lidu budou naplněny. Ale nejlepší, co můžeme v tuto chvíli dělat, je nezasahovat do interního procesu. Musíme být připraveni podpořit konsenzus, ale až doba nazraje. Samozřejmě bychom měli sledovat všechny kroky a nezapomínat na to, že Alžířani sami eh, musí mezi sebou rozhodnout jak má transformace proběhnout. Dovolte mi vyjádřit ocenění vaší podpory této složce eh, a samozřejmě budeme i nadále zůstávat bdělí. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, a tím končí tato rozprava. A další bod na pořadu jednání je prohlášení místopředsedkyně komise, který eh, tu je za vysokou představitelku týkající se pěti let nelegální okupace Krymu Ruskou federací. A i v tomto případě dávám slovo nejprve panu komisaři Jánovi, který je tu za vysokou představitelku. Děkuji vám. Před eh, pěti lety Ruská federace nelegálně obsadila nej, Sevastopol, Krym a i po pěti letech nadále podporujeme eh, územní svrchovanost eh, Krymu. Neuznáváme toto porušení mezinárodního práva a pokračujeme v naší politice neuznávání. Vzhledem k celkové bezpečnostní situaci v Černomorské oblasti, která je E, nadále zdrojem znepokojení vzhledem k militarizaci, které dochází e, k, a k ruským projevům e, síly, které jsou dalším dopadem této nelegální anexe, která má negativní dopad na celý region. Evropská unie očekává, že Rusko bezpodmínečně a neprodleně propustí eh, eh, plavidla a jejich posádky, které eh, byly zadrženy a kromě toho by, mělo, by to mělo být právní zastoupení ze strany konzulárních orgánů. Ne, tato nepřijatelná situace vyplývá i také ze stavby Kerského mostu. Před nějakým časem Rusko začalo uplatňovat inspekční režim, který omezuje navigační práva kerským průlevem a vede eh, k podstatným zdržením stovky plavidel, eh, a včetně mezinárodních, eh, včetně těch některých členských států Evropské unie, je služováno kontrolami, které mohou často trvat i několik dní. Očekáváme, že Rusko zajistí volný průchod lodí do Azovského moře a to podle mezinárodního práva. A samozřejmě, že eh, probíhají eh, případy, jako například v OSN ohledně mezinárodního námořního práva. A vzhledem k pokračující eh, situaci v tomto regionu litujeme omezování základních svobod a porušování lidských práv na poloostrově zejména práv, eh, práva krymských Tatarů byla vážně porušena. Došlo k uzavírání médií eh, a eh, samozprávné orgány byly zakazovány a členové tohoto společenství jsou persekováni. Budeme i nadále vyzývat k bezpodmínečného prmu propuštění Olesencova, který obdržel v loni Sacharovovu cenu a jeho obrázek před Evropským parlamentem je každodenní připomínkou jeho úsilí a odhodlání. Voláme také po propuštění mnoha dalších osobností, například pana Bekova, eh, pana Chorchenkova, pana Semeny, Vladimira Paluka a dalších, kteří byli zadrženi a odsouzeni Ruskem eh, v rozporu s eh, mezinárodním právem. Eh, dále doufáme, že dojde k vyšetření všech porušení lidských eh, eh, práv a že vyšetřovatelé budou mít přístup na Krymský poloostrov. Dále všechny případy, které souvisí s Krymským poloostrovem, i nadále tam bude, bude, jsme svědky nelegálně držených ukrajinských občanů. Například Pavlo Hry, který byl odsouzen k šesti měsí, letům uh, uh, a odnětí svobody. Dále jsou tu eh, další případy, které budeme řešit i bilaterálně s Ruskem. Po, tváří v těmto případům není Ukrajina osamocena. My stojíme při našem partnerovi a odsuzujeme stavbu Krského mostu a poukazujeme na zhoršování bezpečnostní situace v Černém a Azovském moři včetně eh, incidentu z Ronského října a anexe Krymu a Sevastopolu eh, byla odsouzena mno, na, při mnoha okolnostech naposledy vysokou představitelkou 17. března, kdy ona veřejně se vyjádřila k tomuto eh, tam i na poslední radě pro zahraniční otázky. Ehm, samozřejmě Rusko musíme ukázat, že eh, kroky mají eh, své následky, takže jsme dali 8, přidali 8 eh, ruských občanů na seznam ehm, lidí s omezením. A ehm, podobné prohlášení byly, byly sděleny i našimi transatlantickými partnery. Dále jsme identifikovali možné oblasti další podpory Eh, těch eh, složek eh, ukrajinské společnosti, která tím byla postižena, například školicí centra v městech kolem Azovského moře a podpora malých a středních podniků v této oblasti, stejně jako železniční dopravy, abychom diverzifikovali obchodní sektor a průmyslovou strukturu regionu, která zatím těžce, je těžce závislá na produkci ocely toto porušování mezinárodního práva se děje na našem eh, kontinentu a my máme nepochyb, nemáme žádné pochyb ohledně toho, kde stojíme. Stojíme na straně mezinárodního práva a principu nenarušitelnosti eh, státních hranic. A samozřejmě stojíme eh, při ukrajinském lidu. Investovali jsme Eh, do Ukrajiny více než do kteréhokoliv jiného státu a Ukrajina více ví, že eh, se může spolehnout na naši podporu i do budoucna. Děkuji. Grazie mille, commissario. Cominciamo con gli interventi a nome dei gruppi politici. Děkuji. A nyní politické skupiny. A začne pan Brok za EPP. Dvě minuty, prosím. Sam. Vážený pane komisaři, milé kolegyně a kolegové, já vám děkuji za ten příspěvek, pane Háne do, k této otázce a za jasné vyjádření. V Hesinkách jsme jako Evropané stanovili dva principy. Svrchovanost e, e, země sama si rozhodnout, e, s kým bude uzavírat koalice, s kým bude uzavírat smlouvy. Druhá věc je neporušitelnost hranic které nikdy nesmějí být porušeny jednostranně. Obě, oba principy Rusko porušilo okupovalo část cizí země a, a v jiném části vede válku a v Azovském moři, jak jste říkal, se ty věci e, ještě pokusí, e, pokouší mezinárodně právně změnit. E, musíme to říci jasně, tohle je první porušení mezinárodního práva v této oblasti od roku 1945. To je třeba říci zcela jasně. A nesmí se to stát v praxi v Evropě 21. století, aby takovéto porušování mezinárodního práva bylo eh, přijímáno. Eh, musí být tedy zcela zřetelné, eh, že zůstáváme u sankcí, ale že jsme otevřeni také k, eh, Rusku, k rozhovorům s Ruskem v oboustranném zájmu, zejména v ruském zájmu, v oboustranném zájmu, zejména v ruském, aby bylo toto eh, mezinárodní právo znovu obnoveno. Je eh, nutné říci, že mm, v 90. letech se obyvatelstvo Ukrajiny vyslovilo velkou většinou pro jednotnost Ukrajiny že ve všech volbách, ve všech svobodných volbách, které kdy na Ukrajině eh, proběhly, eh, chtělo eh, evropské řešení. Většinově se rozhodli pro cestu do Evropy a proto neexistuje žádná legitimace ze strany lidu pro Rusko ať už z historických důvodů nebo z důvodu eh, toho, že tam údajně došlo eh, potlačování obyvatelstva. Jediné potlačování vůči obyvatelům došlo eh, vůči krymským Tatarům ze strany Stalina. To je třeba říkat veřejně na evropské půdě a je třeba toto říkat, aby si svoji hodnotu právě mezinárodní právo v Evropě zachovalo. Nyní za socialisty a demokraty v Evropském parlamentu paní Gomeš na jednu minutu. Eh, nezákonné obsazení Krymu ze strany Ruska porušuje mezinárodní smlouvy, zejména z roku 84, a porušuje to také právo ukrajinského lidu i eh, právo místního tatarského obyvatelstva. Putin. E, tady vlastně vede Rusko, které nerespektuje mezinárodní právo. Ani OSN chce odradit e, sousední země od demokracie. E, země, které mají strategické partnerství s EU, chce zastrašit. Rusko nestrácí jedinou příležitost Eh, aby zasáhlo jako například Fazovské moři, aby destabilizovalo země. Eh, stejně tak se snaží destabilizovat také pobalské země. Zatím důkladně nezabrali ani sankce. A eh, my v Evropské unii musíme být na výši strategické obrany EU a strategické obrany všech zemí, e, protože takový ozbrojený konflikt může být realitou, může být spuštěn a dokonce může vést i k jaderné katastrofě. Děkuji vám a prosím, abyste respektovali čas, který je vám vymezen abyste mě nenutili, abych vás přerušoval, což je velmi nepříjemné. A nyní jménem EKR má slovo kolega Jurek na minutu. Pět let, které eh, uplynuly od anexe Krymu, je pět let eh, eh, kompromitování naší bezpečnostní politiky. Bezpečnost Ruska neutrpěla žádným způsobem a, a to i když Evropa Evropa a dokonce ani eh, Evropa nepřestala budovat Nord Stream 2 a pamatujme, že první, že první nitka Nord Streamu mělo eh, izolovat eh, Polsko a zem, pobaltské země, zatímco Nord Stream 2 má izolovat energeticky Ukrajinu. Jedině symbolické osobní sankce eh, měly být eh, projevem našeho nesouhlasu, ale strategická rovnováha v žádným způsobem nebyla eh, změněna. Celá ta situace ukazuje neopodstatněnost aspirací Evropské unie na budování jakési společné bezpečnostní obrané politiky. Ano, instituce je třeba budovat podle politiky, ale bohužel politika solidarity eh, v této věci, to eh, tu neprovozujeme, jsou tady akorát pláná gesta. Děkuji, děkuji bardzo, grazie mille. Děkuji vám a, a nyní eh, za ALDE bude hovořit pan Selimovič na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, už pět let uplynulo od nelegální okupace Krymu Ruskem a za těch pět let naše reakce nebyla dostatečně hlasitá. Nevím proč. Protože potřebujeme ruský plyn, protože se bojíme Ruska. Nevím proč, ale vím, že tady třeba si klást skutečnou otázku. A sice, jak bychom reagovali, kdyby se tohle stalo v EU? Mohli by mi eh, vážení kolegové z pobalských stálů eh, tu s jistotou eh, říci, že je ochráníme, pokud budou napadeni. A tohle, pane předsedo, je přesně pozice, ve které nás chce Kreml mít. Tam, kde začne pochybovat o svých možnost obránit se, provokuje nás, hraje s námi hrátky, snaží se nás rozdělit a oslabit naši reakci. Takže řeknu fakta Eh, už dlouhá léta a stále více eh, jsme svědky agresivnějšího Ruska. A Gruzie, východní Ukrajiny, Krym a nám bez pochyby ukazují, že Ruská federace eh, nemá a žádné vedlejší myšlenky ohledně změny hranic jinými než mírovými prostředky v Evropě, pokud bude moci. Musíme eh, jestat, eh, jednat jasně a mm, rozhodně, eh, protože veškeré další reakce, vyjednávání, usměřování bude Kreml vnímat jako slabost. Takže je na čase vyslat jasný a hlasitý signál, že tohohle už bylo dost. Zašli jste příliš daleko už teď. A je třeba, musíme eh, tady začít eh, tlačit na Rusko, aby opustilo okupovaná území jak v Gruzii, tak na východní Ukrajině, tak na Krymu. Děkuji. A nyní za zelené se předsedkyně Hautala na jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo. Já jsem vděčná komisi a vysoké představitelce za tak jasné odsouzení nelegální okupace Krymu. A je důležité, že pět let po této anexi hovoříme o celé věci otevřeně, protože dochází k porušování práv mnoha lidí a mnoho lidí se cítí být opuštěno. Musíme tudíž uznat že dochází k této systematické represi lidských eh, občanských práv, čemuž dochází od doby, kdy začala tato nelegální okupace. A musíme zejména připomenout Olga Sensova, protože on je nositelem Sacharovovy ceny, kterou jsme sami udělili a musíme trvat na požadavku bezpodmínečného propuštění všech politických vězňů. Musíme rovněž odsuzovat zákony, které byly přijaty, které vážně, takzvané proti extremismu, které vážně ohrozily svobodu projevu na Krymu. Děkuji. Paní kolegyně. A nyní za GUE NGL pan Koso Permoj na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, uběhlo pět let od tého obsazení Kryme. To je ovšem definice, kterou někteří právníci, jako pan profesor Merken eh, z Německé rady etiky, spochybňují. Eh, kdo má paměť, tak si vzpomíná, jak proběhly věci na Majdanu a Eh, jak jsme to sledovali i v našem parlamentu. Ano, pravda, začalo to ještě mnohem, mnohem dříve. A je škoda, že se tady teď tento týden nehovoří o těch 20 letech agrese eh, na to proti Jugoslávii. To bylo proti eh, mezinárodnímu právu. Udělalo se to tež, si ho teď obvinujeme Rusko. A pak vlastně sledovala celá, celá série dalších aspektů. Eh, také tady eh, byly snahy eh, mm, hovořit o vlivu ruské propagandy, o historickém revozi, revizionismu a mm, o Romanu Suchevičovi. Muchísimas gracias, Děkuji vám. A jménem NF má kolega, náš, má slovo náš kolega Schaffhausen. Vážení kolegové, to, co odmítáte lidem na Krymu, to poskytujete lidem v Kosovu. Odsuzujete nelegální okupaci Krymu, ale klidně přijímáte nelegální obsazení Kosova. Odsuzujete Rusy, ale schvalujete nelegální válku NATO proti Jugoslávie. Dnes si připomínáme smutné 20. výročí této války. Odsuzujete referendum na Krymu, ale podporujete nelegální vyhlášení nezávislosti v Kosovu v roce 2008 v této entitě mafiozní. To porušilo usnesení 1244 eh, Rady bezpečnosti. Eh, vy tady hovoříte o právním státu a podporujete pučistickou moc v Kyjevě. Na rozdíl od Kosova, od Majdanu, na Krymu ovšem nepadl jediný výstřel. Co se vám nelíbí u Krymu, to je vlastně vlastenecká vůle vrátit se zpět do vla- historické vlasti, do Ruska eh, vlastně eh, děláte to tež, co sovětský diktátor Chruščev, který jediným tahem pera, také nelegálním tahem pera, dal Krym socialistické sovětské republice Ukrajiny.

Eh, pane kolego, já nebudu odpovídat na tu nízkou polemiku. Proběhla šetření, to všechno proběhlo naprosto normálně. Eh, jsou tady 6% úroky, což je nad úroky, které by dala mm, Evropská banka. Skandální je, že v Evropě největší opoziční strana nenajde žádnou banku, která by poskytla půjčku. To je skandální, to jsou bolševické metody. Pane Schaffhauser, je tady ještě jedna modrá karta od pana Predy. Přijmete tuto druhou modrou kartu? Pane Predo, prosím. Pane Schaffhausene, já jsem zvědavý. Vy už vás tady vidíme pět let a vidíme, že opravdu vášnivě hájíte všechny eh, pozice Kremlu. Za těch pět posledních let je nějaká pozice Putina a jeho režimu, kterou nepodporujete? Je něco, co se vám na Rusku nelíbí? To je třeba i drobnost, třeba maličkost. A nebo jste na 120% pro Putina a pro Kreml? Řekněte, řekněte nám pravdu. Eh, vážený pane kolego, politika, kterou já podporuju, je politika Francie. Já lituji, ale podívejte se. Podívejte se na pozici Francie během celé historie. Podívejte se, jak generál de Gaulle jako první navštívil Stalinovo Rusko. Podívejte se, jak eh, naši vedoucí představitelé měli vždycky dobré vztahy s Ruskem. A podívejte se na prezidenta Macrona. I přesto, že mm, je tady někdy obtížná situace, politika Francie byla vždycky politikou rovnováhy a nezávislosti a svrchovanosti. A já doufám, že to taky zůstane. Merci beaucoup. Grazie mille. Adesso la... Děkuji. Pan Kelem. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Anexe Krima, Krymu před pěti lety narušila mezinárodní právní řád, může být při, uh, rovnána pouze k Anšlusu Rakouska. A samozřejmě, že Anšlus eh, připravil půdu pro daleko horší události, včetně Velké války a všem váhání rozdíly v názorech oslabily eh, důvěryhodnost těch, kteří proti tomu protestovali. A ta nová agrese v Azovském moři, ta, které došlo jen po, několik, po několika dalších měsících a, a, a e, v podstatě my jsme kvůli tomu teď e, e, zacílili postihy jenom na osm dalších osob že daleko méně než kolik eh, lidí bylo postiženo tím začením posádek a tak dále. Ehm, a jsou tu hrozby ruským sousedům v celé Evropě. Nemůžeme se vrátit eh, k situaci, jako by se nechumelilo, dokud Rusko neobnoví územní celistvost Evropy v plném rozsahu. Grazie mille. E adesso la parola all'onorevole... Eh, pane předsedo. Pět let po nelegálním obsazení Krymu ze strany Ruska eh, v tomto parlamentu nemůžeme opětovně neprojevit naše protesty. Musíme eh, odsoudit toto nelegitimní konání Ruska. A musíme zmínit válečnické postoje eh, této země, která se projevila v Azovském moři, v Kerckém průplivu, kde dochází stále větší militarizaci tohoto moře. Není pochybnosti o této věci. Věci byly jasné. Dnešní Rusko to není Sovětský svaz. Já jsem proti sovětským tendencím, ale musíme rozlišit Rusko a Sovětský svaz. Naše pozice není pozice protiruská z principu, je to pouze kritická ehm, pozice vůči režimu, který, který spochybňuje základní práva, které hájí naopak Evropská unie. Děkuji vám. A nyní má slovo pan kolega Desmaker. Ja, eh, komisáři. Ano, děkuji vám, pane komisaři, za vaše jasné prohlášení. E, Krym e, je ukradený poloostrov v březnu 2013. Poprvé od první, druhé světové války e, evropská země anektovala v území jiné evropské země. Ty zelení muzíčci označovaný různým způsobem byli ruští vojáci Ukrajina. A přišla, byla předmětem plánované vojenské operace. A pane eh, Schaffhauser, eh, eh, Rusko má více než 47 mezinárodních dvoustranných a bilaterálních a vícestranných umluv, jako je Budapešské memorandum, Helsinská dohoda a a anexí také eh, byla zahájena eh, represe eh, například krymských Tatarů. Tento vojenský polostrov je vojenskou základnou Kerská úžina mm, je předmětem ruských provokací na moři. Je jakmile přestaneme toto odsuzovat, jakmile zmírníme sankce, pochybníme naši vlastní bezpečnost a doufám, že eh, k tomu nikdy nedojde. Děkuji. A, a teď dostává eh, slovo paní Angel na minutu. Eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nelegální okupace Ruska a Krymu ohrožuje mezinárodní mír. Je to A, Ehm, místo, kde může snadno eh, vzplát do mezinárodního konfliktu. Na srdci eh, zejména mám, že za ruské okupace eh, lidé na Krymu jsou stále izolovanější a lidská práva a hospodářské ohledy. Tohle všechno se zásadně zhoršuje. I když eh, neustále voláme po územní eh, eh, celistvosti Ukrajiny a jejím obnovení, Rusko neustále toto porušuje tím, že buduje mosty a na napadá ukrajinské lodi v Uzavském moři. Nestačí, abychom dali sakorovou cenu Olgovi Sencovi, který e, bojuje s touto e, represí. E, musíme vyslat jasný signál Rusku, že ignorovat mezinárodní práva má důsled, právo má důsledky a Eh, pomáhat eh, Ukrajině v bezpečnosti. A ptám se tady komisi, jak chceme zvýšit ten tlak na Rusko. Věříte, že mm, členské státy budou eh, schopné zpívat podle jedněch not a podporovat to, co jste říkal dříve, pane komisaři? Děkuji. A nyní má slovo paní předsedkyně Fotiga. Thank you, President, Commissioner. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři vysoká představitelko, už pět let Ruská federace okupuje Krym. A místní obyvatelé e, trpí zejména původní obyvatelstvo, to znamená krymští Tataři. Je to už třetí vlna diskriminace e, vůči této komunitě. Poprvé k tomu došlo 1783, kdy došlo k prvním masovým deportacím krymských Tatarů tehdy ještě carským režimem. Dále v roce 1945 Josef Stalin znovu masově deportoval obyvatele, ehm, původní obyvatele Krymu a nyní jsou již v menšině a e, opět jsou vystaveni obrovské míře porušování lidských práv, eh, mizení eh, dětí, politických vězňů, zatýkání, utrpení, porušování práv. A v letošním roce krymští Tataři spolu s celou Ukrajinou a snad i mezinárodní společenství si připomínají 70, 75. výročí poslední deportace. Já jsem vděčná za vaše prohlášení, pane komisaři. Nemohu než se přidat eh, k vašim výzvám pro puštění politických vězňů, aby území bylo vráceno Ukrajině. Děkuji. A slovo má paní Ward na jednu minutu. Pět let po ilegální anexi Krymského polostrova Ruskou federací, jsem se připojila svým hlasem k těm, kdo odsoudili toto jednoznačné porušení mezinárodního práva. Okupace podkopává právní řád v mezinárodních vztazích. Já už jsem v této sněmovně odsoudila otřesné následky, které tato situace má na kulturní dědictví na Krymu, které je i nadále ničeno přímo v terénu, dochází ke ztrátě historických památek a mezi tím zastánci lidských práv, političtí oponenti, umělci, představitelé menšin a další jsou zničeni a zastrašováni na okupovaných územích i v Rusku. Protože Rusko nadále, um, ruští agenti se snaží Eh, v podstatě ovlivnit eh, evropskou politiku tím, že financují, financují krajně pravicové strany a ovlivňují referenda. Nesmíme ustoupit, ale musíme i nadále stát při mezinárodním právu v našich vztazích s Ruskem a s jakýmkoliv jiným státem. Děkuji. A nyní přecházíme ke Catch the Eye. Je tu pět žádostí o slovo. všichni z EPP, zejména z české delegace. A za, začne pan Pospíšil

pane předsedo. Pět let po eh, nelegálním obsazení Krymu, eh, čistky v úřadech, porušování lidských práv, eh, to všecko pokračuje proti Tatarům. Sankce proti Kremlu jsou nadále uplatňovány, ale to zatím nic nezměnilo. Kolik ještě let? Kolik ještě výročí tohoto obsazení Krymu budeme připomínat? až do doby, kdy dohody z Minsku budou respektovány. EU musí potvrdit platící sankce a je třeba také bojovat proti eh, praní špinavých peněz z Ruska. Je třeba postupovat odvážně, eh, dát eh, Rusko na černý seznam kvůli praní špinavých peněz a také

Uh, uh, po té, co po uh, velké většině těchto příspěvků, které jsme slyšeli, mohu říci, že musíme i nadále pokračovat v neuznávání anexe eh, Krymského poloostrova. Musí to být naší vysokou prioritou. A musíme i nadále bedlivě monitorovat vývoj v Azovském moři a zamýšlet se nad tím, jak můžeme E, i ještě dále podpořit Ukrajinu v tomto směru. Asi se i shodneme na tom, že bychom měli využít veškerých příležitostí v našich bilaterálních a multilaterálních stazích, abychom znovu potrhli náš postoj e, k této nelegální anexi. A paní Gil, opravdu můžeme se spolehnout na naprosto jednoznačnou pozici všech členských států Evropské unie. Tečka. Děkuji. chci poděkovat všem, i panu Predovi, tím končí tato rozprava. A postupujeme k zprávě Benefe po arabském jaru, cesta před pro Střední východ a Severní Afriku a slovo dostává pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Před eh, osmi lety eh, lidé, zejména mladí, v milionech eh, vyšli do ulic, žádali více demokracie, respektování lidských práv, základních svobod, požadovali sociální inkluzi na těch jižních březích Středomoří. Je to opravdu velký zlom, bod velkého bod zlomu, kdy vidíme um, možnost provést bilanci vývoje situace i e, v akce e, Evropské unii. Říká se tomu arabské jaro, ale bylo tady několik fází v tomto procesu. E, odlišný vývoj v různých zemích. Země se daly různými cestami. Některé cestou více demokracie, ale jiné upadly do občanské války. A Evropa ta se v první chvíli snažila ehm, na pomoci těmto hnutím, které toužily po demokracii. Ale pak eh, tady také byla teroristická hrozba Daeše, byla tady krize eh, přistěhovalectví a od té chvíle Evropa se spíše soustředila na stabilizaci partnerských zemí, na bezpečnost, na zadržování migrantů. A dopustili jsme se stejných chyb jako v minulosti. Nepochopili jsme, že tady vlastně je začarovaný kruh, kdy obyvatelstvo v těchto regionech se naopak snažili z toho vybřednout. Hovořili jsme nedávno o Alžírsku, kde se může vyvinout stejná situace jako v Sýrii. Nebudeme-li brát vážně tuto situaci. EU ehm, e mohlo vést účinnější vnější politiku. Když členské státy budou pokračovat každý hájit své vlastní zájmy eh, z krátkodobého hlediska, když se nedohodnou mezi sebou, eh, tak se nám nepodaří opravdu ovlivnit procesy v tomto regionu eh, celého širokého středomoří. Budeme diváky podobné situace, jako se tomu stalo v případě Sýrie. Potřebujeme mít změnu politiky vůči tomuto tak blízkému regionu. Musíme se soustředit na základní principy, například globální strategie pro vnější politiku. Eh, musíme více přispívat k odolnosti těchto eh, společností, ne jen k jejich stabilizaci. Stabilizace znamená někdy stabilizaci autoritativních režimů. To může krátkodobě vypadat nadějně, ale dlouhodobě to povede k napětí, které pak povede k výbuchu. Potřebujeme spíše dlouhodobou politiku, dlouhodobý výhled, zaměření na sociálně politické změny. Po arabském jaru především došlo k krizi důvěry občanů vůči institucím. Chtěli novou společenskou smlouvu. Ve zprávě se navrhuje postoj, který bere v úvahu naděje příslušných oby, obyvatelstev, eh, příslušné občanské společnosti. Přístup, ve kterém by mladí byli opravdu aktéry, eh, právě mladí jsou velice zranitelnou součástí, i když nadějnou součástí této společnosti. Mám, ehm, můžeme mít konsultativní stálou radu, která umožní určité výměny typu Erasmus s těmito zeměmi s dedikovanými programy. A je třeba ukončit prodej zbraní používaných pro represi režimy, eh, které vůbec nerespektují lidská práva. Připomínáme, že Intenzivnější spolupráce potřebuje také eh, prošetření, eh, prošetření situací ze soudního hlediska, jako to bylo v případě Itala, eh, italského badatele. Musíme najít cestu, která umožní vést dialog, na pomoci růstu a vést náležitý demokratický dialog s těmito lidmi. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego a jménem eh, paní místopředsedkyně komise, vysoké představitelky, má slovo komisař Hahn. Děkuji vám, cení poslanci a poslankyně. Chci poděkovat panu Benifej za jeho zprávu ohledně situace v některých zemích regionu jména od arabského jara. Souhlasíme s tím eh, hlavním bodem Eh, této zprávy, kdy v podstatě skoro dekádu po um, arabského jara, kdy tolik lidí eh, vešlo do ulic, tak stále zůstávají eh, některá jejich přání nenaplněna. Žádost větší demokracie, žádost sociální spravedlnosti, žádost po svobodě vyjadřování, zkrátka žádost po inkluzivnějším systému vlády. To bylo jádro arabského jara. A e, některé země skutečně urazily velkou cestu od té doby, od roku 2011, zejména Tunisko, která bylo první zemí, která povstala a je poze, pořád vzorem pro celý region. Globální strategie e, zahraniční a bezpečnostní politiky to říká jasně. Stabilita tohoto regionu nelze, e, nemůže být zajištěna, pokud budou tyto žádosti pomíjeny odolný stát musí mít odolnou společnost a odolná, odolná společnost musí zahrnovat demokracii, důvěru v instituce a udržitelný rozvoj. S ohledem na to mi dovolte zdůraznit tři body. Za prvé, eh, nikdo nepodporuje občanskou společnost Magrebu a Mašreku tak jako my. Vytvořili jsme eh, Fórum pro občanskou společnost, Eh, kterou vedou právě zástupci občanské společnosti a evropské eh, organizace jsou v, zástup, jsou v kontaktu se zástupci občanské společnosti, podporujeme neustále konzultace s pomocí eh, k tomu vytvořených kontaktních bodů v každé delegaci. A kromě toho je tu významná práce Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva a naše práce na ochranu zastánců lidských práv. A můžeme zdůraznit také eh, eh, to, jakým způsobem se snažíme reflektovat eh, situaci mladých lidí a být s nimi v kontaktu. Mladí lidé musí najít místo v naší společnosti, musí mít možnost naplňovat své sny. A za tímto účelem jsme vytvořili bezpečnou platformu pro kde jim můžeme naslouchat, abychom mm, byli schopni definovat priority. Říká se tomu Young Mad Voices Plus a umožňuje mladým lidem vést dialog s um, uh, politiky a před měsícem jsme byli eh, součástí dialogu 5 plus 5 v západním středomoří a mm, zástupci mladých mohli i spolu utvářet výsledky tohoto jednání. My se však eh, Eh, podílíme na kontaktech s občanskou společností ve, ve veškerém, v různém kontextu. Jednak Syrie. Například jsme hostili konferenci o budoucnosti Syrie a, roz, Syrie a rozhodli jsme se, a, že občanská společnost bude středobodem této konference. 400 nevládních organizací, eh, které působí v terénu, eh, v, v Syrii i v, ve zbytku regionu se účastnili této konference. A my jsme jim dali bezpečný prostor kde mohli předkládat myšlenky, takže se jejich hlas dostal přímo k jednacímu stolu. A na to jsme hrdí, protože Sýrie ná, eh, náleží Syřanům. Jediný způsob, jak ukončit tento konflikt, je pomoci eh, syrskému lidu spolu s OSN jim pomáhat vybudovat eh, spolu, novou, obnovenou eh, bezpečnou Sýrii. Víme samozřejmě, že situace v regionu není zdaleka ideální a aspirace arabského jara byly příliš často zrazeny. Jediný způsob, jak můžeme ošetřit tuto situaci, je, že budeme i nadále vést eh, dialog se všemi aktéry, s občanskou společností, pomáhat je, podporovat je, vytvářet pro ně prostor, v kterém mohou svobodně pracovat. Ale musíme spolupracovat i, i s vládami a prosazovat změny, které by se si přáli vidět. Lidská práva a demokracie jsou vždy s, e, s prioritou naší pozornosti. My, jakožto Evropská unie, jsme vždy upozorňovali na lidská práva někdy veřejně a někdy soukromně v našich e, setkáních s našimi protěžky plně sdílíme ducha této zprávy, chceme pomoci našim přátelům na druhém břehu Středozemní moře, aby naplnili své cíle, své sny, více demokracie, více svobody, více sociální spravedlnosti. Já vám tudíž děkuji za veškerou vaši práci a budem, chci vás ujistit, že budeme pracovat dál na dořešení všech nedostatků. Nikdo se neangažuje a nikomu to leží na srdci více než Evropské unii. Děkuji. A a paní Arena se měla vyjádřit za výbor FEM. Nevím, jestli tu je. Pokud se vrátí, tak jí dáme slovo. Ale teď přejdeme dál v řečnickém seznamu, takže politické skupiny EPP na minutu a půl. Pan Brok, prosím. Víte,